Přichází pan předseda. Dobré ráno, dámy a pánové. Všechny vás tu srdečně vítám a zahajuji dnešní schůzi. Nebyly předloženy žádné námitky proti pořadu jednání a než e, s ním začneme, chci se zeptat, kdo si chce vzít slovo. Prosím, pan Ody. Prosím, ano, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokud jde o interpretaci článku 191, eh, to bylo v oznámeních. Eh, očekávám tedy, že